z toho Evropského rozvojového fondu, co se týče tedy meziinstitucionálního procesu. Děkuji, paní komisařko, dámy a pánové. Končím rozpravu, hlasování proběhne zítra v 11.30. Další bod na pořadu jednání je další zpráva pana Tyroliena o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii. A dám slovo zpravodaji na čtyři minuty. Pane předsedo, milí kolegové, současné rozhodnutí o přidružení z roku 2001 vyprší na konci letošního roku. Obnovení toho asociačního rámce je nezbytné v eh, regionálním a mezinárodním kontextu, kdy tyto země se značně eh, rozvinuly. Globalizace vyměn, nové výzvy v oblasti životního prostředí a riziko související s klimatickými změnami jsou novými výzvami, se kterými zápolí přímo. A než eh, z těchto zámořských zemí a území uděláme území Evropské unie, je třeba se ptát, jak zajistit jejich rozvoj. Tato území čelí celé řadě potíží, které souvisí s zranitelností jejich životního prostředí a je třeba posílit tedy je třeba, aby se tato situace změnila. A je třeba, abychom zde postupovali realisticky, aby, aby pojem partnerství byl jádrem tohoto návrhu. Chci potrhnout, že tento nový návrh rozhodnutí byl předmětem, byl předmětem uvah od roku 2008. Došlo k zelené knize, široké konzultaci a sdělení komise v roce 2009 a podpisu poziční zprávy, která je společná pro zamořská zem, území a země. A tato komise také přispěla k úvahám a uspořádala slyšení v eh, září loňského roku jsem spokojen s tím, že budoucí partnerství mezi, mezi Evropskou unii a zámořskými územími eh, se změní, protože přecházíme od redukce chudoby k eh, eh, rámci rozvoje, který je specificky přizpůsoben jednotlivým zámořským územím. Ale třeba, aby toto předružení bylo obráceno k budoucnosti. Máme čtyři základní cíle ale první cíl vlastně nemá dost prostředků, který se týká zvýšení konkurenceschopnosti zámořských zemí a území. Inovace a podnikání, to jsou základní předpoklady pro vyrovnání se s příslušnými výzvami. Kromě toho, oblasti spolupráce pro trojžitelný rozvoj může zahrnout konkurenceschopnost a odkazovat na komunitární program týkající se inovací, výzkum a podniky. A druhá část návrhu by mohl zahrnovat eh, ustanovení týkající se účasti těchto zámořských zemí a zemí na programech, aby se podíleli na usnadnění přistoupení těchto území například do sítě Europe Entreprise. Víme, nakolik eh, obchodní otázky jsou eh, klíčové pro tato území a obchodní politika Evropské unie vedla k postupní erozi tarifních preferencí těchto zámořských území. A takto se dostávají do přímé konkurence e, třetích zemí, kde jsou nižší výrobní náklady. Kromě toho komise nezachází dost daleko, pokud jde o pravidla určení původu a přístupu na trh e, Evropské unie. A lépe lépe zachází se zeměmi, jako je Mauricius nebo Seychely, kde jsou pravidla určení původu automaticky obnovována, k čemuž nedochází u našich zámořských území. A další bod, který je zásadní, se týká zjednodušení úředních postupů, abychom zajistili optimální realizaci 11. Evropského rozvojového fondu nad rámec zpochybnění financování těchto zámořských území bude třeba vzít také v úvahu institucionální vazby mezi zámořskými územími a členským státem a také koexistence přísných pravidel veřejné zprávy, které zajistí zabezpečené čerpání rozvojového fondu. Poslední věc, když dovolíte, tak skončím. Merci. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Eh, Děkuji tady eh, zpravodaji a teď eh, postup pro nezapsané řečníky. Paní Maria Dosau. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, vytvoření spravedlivých podmínek rozvoje pro nejodlehlejší regiony Unie, nejodlehlejší, nejvzdálenější a pro takzvané OCT e, mm, to je věc, to důvod, proč přivítat tuto zprávu. E, solidarita je jedním ze základních e, stavebních kamenů Unie a také to ukazuje konkrétní specifické vlastnosti těchto regionů. Snížení jejich zranitelnosti, zvýšení konkurenceschopnosti, vůči partnerům. To jsou všechno důležité eh, věci pro naše regiony. Musíme eh, značkám z těchto regionů přikládat eh, zvýšenou hodnotu, zejména když ovlivňují dohody EU s jinými regiony. Potřebuje podporu, pokud je o cestovní ruch, dopravu, rybolov. Nicméně přesto narážíme na eh, diskriminaci ze strany Evropské komise, když máme ten eh, limit 150 km spolupráce. Děkuji. A teď má slovo pan Ponga. Chci poděkovat zpravodaji za jeho práci a za spolupráci na rozhodnutí o přidružení zámořských území. Poprvé Evropský parlament se vyjadřuje ke vztahu mezi EU a zámořskými zeměmi a územími. A jsem rád, že se to, toho můžu, mohou účastnit jako europoslanec i pochází z takového území. A je třeba specificky reagovat na příslušné výzvy. A chtěl bych zdůraznit také nové paradigma, které chce komise vypracovat v rámci asociačního rozhodnutí se zámořím. To je značný pokrok a je třeba to zdůraznit. Cílem partnerství se zamorskými zeměmi a území už není boj proti chudobě, jak tomu bylo u zemí AKT, ale skutečně rozvoj konkurenceschopnosti, případně regionální integrace těchto území. A jeden z bodů této zprávy je právě vytvoření eh, ref, eh, zvláštního referenta pro zámořská území na jednotlivých generálních ředitelstvích Evropské komise, což je významný pokrok. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji a ani paní Basesku jako poslední řečnice. Děkuji, eh, pane předsedo. I když eh, nejsou formálně částí Evropské unie, tak závažská teritoria mají zvláštní strategickou důležitost. Ob stanovení toho vyjednavacího rámce je tedy důležité pro všechny strany. Pomůže nám to posílit konkurenceschopnost a snížit zranitelnost těchto teritorií. Unie by měla spolupracovat s těmito zeměmi a klást důraz na sektory, které vytvářejí růst, jako je cestovní ruch a zemědělství. Budeme také muset podporovat rybolov v těchto teritoriích, zejména pokud jde o e, boj s nelegálním rybolovem a e, hospodaření v příbřežních oblastech. V neposlední eh, řadě pomoc, která je poskytována těmto zemím, by měla zajistit lepší integraci do regionální ekonomiky a také podporovat spolupráci s dalšími partnery. Všechna opatření budou ovšem musí být eh, upravena podle specifik a rozmanitosti daných oblastí. Děkuji. A nyní závěrem dostává slovo komisařka Hedegord. Eh, Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně. Děkuji i vám, děkuji vám, pane Tyroliene, za to, že jste vypracoval tuto zprávu a že jste podpořil návrh komise. Komise si vyslechla návrhy ze všech stran a konečný text um, ukazuje závazek komise, aby i těmto regionům, těmto oblastem pomohla dosahovat hospodářského, sociálního dalšího rozvoje. Tento návrh zohledňuje jednak jednotlivé výzvy, kterým čelí zámořská teritoria země, ale jejich komparativní výhody a příležitosti do budoucna. V tomto smyslu bych ráda zdůraznila jednu významnou změnu, kterou můžeme identifikovat oproti eh, rozhodnutí o přidružení z roku 2001. To se týká začlenění samostatné kapitoly o ochraně životního prostředí a redukci dopadů přírodních katastrof. Dovolte mi vyjádřit se k několika bodům zprávy pana Tyroliana. Pokud jde o otázku konkurenceschopnosti, ráda bych zdůraznila, že podpora konkurenceschopnosti je jedním z hlavních cílů vztahu mezi EU a zámořskými regiony a vlastmi. Všechny aktivity, které probíhají v kontextu rozhodnutí o přidružení, tomuto cíli budou sloužit. Nechceme omezovat konkurenceschopnost v jednotlivých součástech eh, těchto oblastí. Považujeme konkurenceschopnost za naprosto horizontální téma. Návrh komise umožňuje eh, zámořským oblastem účastnit se všech unijních programů a nástrojů za dodržením konkrétních podmínek. Chceme aktivní participaci těchto regionů a oblastí v horizontálních programech Nicméně eh, návrh rozhodnutí o přidrožení zámořských regionů vzdálených oblastí nemůže zahrnovat konkrétní ustanovení v tomto smyslu, protože by to představovalo porušení právního řádu. Komise sdílí obavy vyjádřené Evropským parlamentem v souvislosti s potřebou jednoduchých a efektivních pravidel a procedur, pokud jde o programování a implementaci finanční pomoci těmto regionům. Tato pravidla budou nastavena na základě konzultací eh, s těmito regiony a příslušnými oblastmi. Komise považuje toto rozhodnutí za klíčové pro poskytování finanční pomoci v rámci 11. rozvojového fondu a prováděcích opatření. Pokud jde o eh, obchod a eh, otázky původu zboží, eh, tento návrh zde v této oblasti představuje důležitý krok pro zlepšení situace pro tyto zámořské oblasti. Samozřejmě zakládáme ho na, systému, na původním systému modelu preferencí, nicméně zjednodušujeme certifikaci potvrzení původu, zejména pro malé dodávky, Řešíme také otázky označování původu s obchodem, v, ob, v obchodu s partnery eh, Evropské unie a umožňujeme určité penzum výjimek. Nová pravidla zjednodušují produktově specifická pravidla, zejména pro produkty z oblasti rybolovu. Pokud jde o procedurální otázky, nová pravidla, která budou platná 2000, eh, od roku 2017, zavádí něco, čemu se říká self-certification, to znamená samostatná certifikace producentem. Komise souhlasí se všemi názory vyjádřenými v tomto usnesení. Právě proto eh, je ten návrh formulován tak, jak je. Regionální spolupráce samozřejmě může mít mnoho podob. Může docházet k výměně informací a nejlepších postupů, to je jedna možnost. Podpora mezinárodních projektů, programů a organizací je možnost jiná. Z tohoto hlediska Návrh rozhodnutí o přidružení zámořských regionů obsahuje i ustanovení o implementaci pravidel a nařízení tak, aby se usnadnila synchronizace jednotlivých finančních opatření, zejména pro partnerské státy ve stejném geografickém regionu. Evropská unie podporuje zámořské oblasti, zejména ty, které chtějí udržovat úzké vztahy se svými sousedy a chtějí společně řešit problémy daného regionu. V minulosti zámořské oblasti a Evropská unie spolupracovaly v otázkách zaměstnanosti, vzdělávání, zdravotnictví, zdravotnictví a sociální politiky. Eh, programy implementované v Nové Kaledonii a Agronsku jsou toho eh, velmi úspěšnými příklady. Vzhledem k tomu, jakých úspěchů se dosáhlo, se, i ta, se tato červená linie zachovala i v současném návrhu. Otázka zdravotnictví, zejména šíření eh, přenosných chorob, jsou velmi vysoko na našem seznamu priorit. Proto do návrhu zahrnujeme příslušná ustanovení o těchto věcech, zahrnujeme tam i ustavení o sociálních otázkách, jako je zaměstnanost nebo sociální politika obecně. Nakonec, pokud jde o vylepšenou roli Evropského parlamentu, pokud jde o vztahy, které jsou popsány v tomto návrhu, eh, zde bych ráda připomněla to, že poslanci Evropského parlamentu budou stát velmi blízko každoročnímu fóru mezi Evropskou unii a zámořskými oblastmi, které zlepší naši půdu pro komunikaci. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Děkuji eh, paní komisařce.